Milí kolegové, po tom hlasovacím maratonu dnes dopoledne budeme pokračovat podle našeho pořadu jednání a dostáváme se ke slyšení. Chtěl bych zde srdečně přivítat pana doktora Marka Sprengera. Vítejte v našem výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Jsme velice rádi, že jste přišel mezi nás, protože parlament a tento výbor takto získává příležitost s vámi pohovořit a také vám klást tedy otázky a potom se píšeme dopis, ve kterém bude naše doporučení. Jsem také rád, že jste mohu přivítat paní profesorku Minervu Majory, která je naší bývalou členkou, členkou parlamentu, a pana profesora Šerese. Oba dva jsou našimi zástupci v management boardu, takže vás zde vítám v parlamentu. Dále bych chtěl přivítat pana profesora Rabčika, Srdečně vás vítám. Vy jste aktuálním předsedou správní rady a také zde vídám pana profesora Ektara, který byl prozatímním ředitelem předchůdkyně Zuzany Jakob, kterou známe a která ta nás také již navštívila zde ve výboru. Ještě jsou zde další eh, dva hosté. I ty srdečně vítám zde na našem výboru. Pan doktor Mark Sprenger byl nominován 19.3. jakožto nový ředitel agentury Evropské unie ECDC ve Stockholmu. V této agentuře nejste neznámou osobnou již sám, jste jednou byl předsedou správní rady, takže v podstatě vy pouze měníte svou pozici v rámci mm, této instituce. Rovněž jste byl také ředitel velkého institutu v Nizozemsku, byl to Národní institut pro veřejné zdraví a životní prostředí. Zde jste se řadu let věnoval právě této tematice. Náš výbor je velice pozorný vůči tématům, které se týkají eh, veřejného zdraví a zdraví vůbec, protože to patří do naší oblasti působnosti. Zde ve výboru máme celou řadu angažovaných členů, kteří se velice zajímaví o životní prostředí a také o zdraví a budou jistě klást odpovídající otázky. Musím říct, že jsme velice rádi, že zde existuje agentura ECDC a jsme velice rádi, že komise v oblasti zdraví vyvíjí činnost, jakou, kterou vyvíjí. Jak jsem již říkal, naši členové se vás budou ptát na to, co je zajímá. Evropská agentura je samozřejmě multinacionální prostředí, pracují v ní lidé z různých zemí, které tedy musí spolupracovat, až jsou motivováni. Agentura má sídlo ve Stockholmu, Stockholm je jistě velice zajímavé město, a nás jistě bude zajímat, jakým způsobem tedy probíhá práce agentury ve Stockholmu, jak si zvykli spolupracovníci mm, na práci ve Stockholmu a samozřejmě nás budou zajímat i infekční choroby, jako je H1N1, přes všechny další infekční choroby, například tuberkulózu a tak dále. Nyní vám dávám slovo pro vaší prezentaci. Prosím. Members of this committee, it's really great Vážení členové tohoto výboru, je to skutečně velká čest moci před vámi dnes hovořit. Vím, že zakladající ředitelská ECDC Zuzana Jakab si skutečně vážila podpory tohoto výboru, kdy práce ECDC začínala. Doufám, že i nadále budete podporovat ECDC ve chvíli, kdy vstupuje do období dospělosti. Dospělost může být problematická ale zároveň je to skutečně velice živá fáze. Já mám vlastní zkušenosti s, tímto, s touto fází života. Těším se na vaše rady, na odpověd, odpovídání na vaše otázky za několik minut. Ale nejdříve bych řekl několik slov o sobě a o mých plánech pro ECDC. Studoval jsem medicínu na univerzitě v Maastrichtu, kde jsem se naučil tomu konceptu zdraví pro všechny. Eh, tento koncept formuloval můj přístup k veřejnému zdraví od té doby. Eh, dále jsem se specializoval jako lékařský mikrobiolog a poté jsem eh, studoval doktorské studium v oblasti epidemiologie chřipky. Asi před 20 lety jsem se zapojil do zdravotnické politiky EU. Tehdy jsem vedl eh, na Nizozemském institutu veřejného zdraví oddělení pro epidemiologii. A byl jsem součástí skupiny nadšenců, kteří s podporou komise začali vytvářet eh, sítě pro spolupráci v Evropě mezi zdravotnickými institucemi. Snažili jsme se vypracovávat kvalitní srovnatelná data na úrovni EU o infekčních chorobách, jako je tuberkulóza, HIV, hepatitida, stejně tak jako legionelóza. A v 90. letech se pak ukázala efektivita této spolupráce v boji proti nakažlivým chorobám. A tehdy už někteří snili o evropském ECD, DC. Jako manažer jsem začal pracovat před sedmi lety, když jsem si stál generálním ředitelem Holandského národního institutu pro veřejné zdraví a životní prostředí. Jedná se o institut, který má 15 zaměstnanců a roční rozpočet více než 300 milionů eur. Po sedmi letech vedení tohoto institutu Mohu říci, že znám oblast veřejného zdraví velmi dobře a vím, jak vést velkou organizaci složitou organizaci ve složitém prostředí. Zároveň znám ECDC. Znám především velká očekávání ze strany zainteresovaných stran. E, do období před dvěma lety jsem předsedal správní radě tohoto centra. Předsedal jsem této správní radě tedy v období, kdy se definoval strategický směr tohoto centra. Pokud jde o mé priority, jsem velice rád, že minulý měsíc mě správní rada tohoto centra zvolila eh, ředitelem ECDC. Eh, jsem si jistý tím, že následující období bude klíčové pro další rozvoj. Eh, dědím v, tom, v tuto chvíli, přebírám v tuto chvíli centrum, které je špičkové, které je velmi motivované, má motivované zaměstnance. Chci upevnit to, čeho jsme dosáhli a podívat se na to, co je možné zlepšit. Neplánuji žádné okamžité změny týkající se vědeckých priorit našeho centra, které stanovila v listopadu moje předchůdkyně Zuzana Jakab. Hlavními výzvami pro ECDC je i nadále eh, boj proti eh, rezistenci, HIV, tuberkulóza, vznikající choroby, klimatické změny a samozřejmě chřipka. Pokud se podíváme do budoucnosti, plánuji soustředit se na tři průřezové eh, výzvy pro vedení tohoto centra. Za prvé, chci zajistit vědeckou špičkovost poradenství, které ECDC poskytuje. Za druhé, chci dále rozvíjet a posilovat naše klíčová partnerství a za třetí chci zajistit, že ECDC bude podávat dobré výkony jako organizace, jako agentura EU. Takže první bod. Vědecká špičkovost. To je hlavní priorita. Chci, aby ECDC byla první organizací, na kterou si vzpomenete ve chvíli, kdy chcete vědecké poradenství týkající se infekčních chorob. Chci, abyste si mohli být stoprocentně jistí, že e, získáváte spolehlivé, nezávislé informace vycházející z důkazů, informace nejvyšší kvality. A Při poskytování poradenství budeme provádět e, konzultace, e, budeme hovořit s celou řadou vnějších odborníků nebo odborníků z vnějšku. Ale přesně vám řekneme, kdo jsou tito odborníci a zda mají případně některé protichudné zájmy. Konečné rozhodnutí o poradenství ECDC bude nakonec na mých bedrech. Pokud jde o spolupráci a partnerství, to je samozřejmě zcela zásadní pro ECDC, protože spoléháme na zdroje z členských států a na odborníky z členských států. Je třeba, abychom udržovali silné, efektivní sítě s těmito odborníky. Je třeba vytvořit partnerství se zainteresovanými stranami v zemích, a které sousedí s EU. Máme již výbornou spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací tuto spolupráci musíme udržovat a pokud je to potřeba, také posilovat. Budeme i nadále spolupracovat s agenturami EU, jako je například EFSA a Evropská agentura pro léčiva a Evropská agentura pro životní prostředí v Kodani. Naše nejdůležitější partnerství jsou ale partnerství s členskými státy a institucemi EU, s komisí, s radou a také samozřejmě s vámi. Velice se eh, těším na to, že si vyslechnu vaše názory týkající se toho, jaké by měly být priority EU v naší oblasti. ECDC potřebuje pro svoji práci podporu ze strany priorit EU. Chci, aby dnešek byl začátkem produktivního dialogu a pevného partnerství mezi námi. Pokud jde o organizaci, Mojí třetí a poslední prioritou je zajistit, že ECDC bude efektivním a spolehlivým partnerem pro naše zainteresované strany. Chci, být, chci mít možnost eh, podržet si a eh, nabrat eh, kvalitní zaměstnance. To je celá zásadní pro to, aby ECDC mohla mohl, mohlo poskytovat nezávislé poradenství. A je třeba, abych zajistil, abych byl schopen zajistit dobré pracovní podmínky pro zaměstnance. To znamená, že musíme být schopni zajistit dobré životní podmínky pro zaměstnance ve Švédsku. Uzavření dobré dohody o sídle s naší hostitelskou zemí je proto pro mě prioritou hned od prvního dne mé práce. V současné době procházíme těžkým obdobím. Rozpočty na zdravotnictví jsou pod velkým trakem v celé EU. Proto ECDC musí správným způsobem utrácet eh, jakékoliv euro. Je třeba, abychom získávali dobrou hodnotu za peníze. Já si to uvědomuji a budu vám odpovědný v tomto ohledu. Na závěr, pane předsedo, bych chtěl říci, že plánuji spolupracovat se zainteresovanými stranami ECDC, především s tímto výborem. Chci, abychom společně dosáhli cílu chránit a zlepšovat zdraví evropských občanů. A musíme uskutečnit ten sen zdraví pro všechny a musíme se snažit o to, aby se stal eh, realitou. Krok za krokem společně. Nejenom v EU, ale také v sousedních zemích, protože jsme s nimi propojeni. To je důvod, proč se ucházím o tuto práci a to je důvod, proč jsem zde. Děkuji. Ja, <clears throat> Dr. Springer, vielen Dank. Děkuji panu doktorovi Sprengerovi za jeho úvodní slova v rámci našeho slyšení. Vyslechli jsme jeho poselství a kolegové se jistě budou ptát na různé věci. Naší kontaktní osobou je Marina Jana Kutantis, ta potom také se dostane později ke slovu. My jakožto zástupkyně skupiny, kterou zastupuje, ale první dostane slovo Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše úřední slova, pane Sprengere. Já bych se nejdřív, než položím svou otázku, tak bych se chtěla vrátit k zásluhám Johna Boulese, který byl naším bývalým kolegou. Byl to takový otec ECDC, byl zpravodajem v této oblasti a po mnoho let se velice angažoval v rámci vybudování tohoto centra. Uh, Nyní k otázce. Jaké představy máte o konkrétní práci ECDC e v oblasti životního prostředí a zdraví? Náš výbor se právě této tematice věnuje, tak si vědět, jakým způsobem chcete propojit obě tato témata. Jak Pan Jakob hovořil eh, v září o tom, že ECDC bude pracovat v oblasti veřejného zdraví a životního prostředí. To jste také zmínil, ale jak to plánujete konkrétně? Máte tam nějaký konkrétní scénář? Dal byste nám nějaké poukazy na to, jakým způsobem chcete například politicky pracovat? A druhá věc, měli jsme anketu v rámci British Medical Chain, Journal, což je kde byli čtenáři tohoto periodika, těmto čtenářům byla položena otázka, co je nej, co bylo nejdůležitější v oblasti, jaké nejdůležitější objev učiněn v oblasti zdravotnictví od té doby, kdy bylo toto periodikum založeno. A v rámci této ankety se zjistilo, že to nebyly antibiotika, nebyly to žádné e, medicamenty, ale byla to čistá voda. A proto já se chci zeptat, chcete něco udělat pro to, aby vlastně rezidua z léčib se přenášela právě vodou? Děkuji Petrovi Lízerovi, musím říci, že jsem ho musela přerušit. Jsme v hearingu, máme tedy slyšení a budeme to dělat tak, jako jsme to dělali, když jsme měli slyšení s komisáři, takže budeme mít vždy um, otázku jedna až 2 minuty a pak přímo odpověď ve stejné délce. Tedy prosím, máte slovo, pane Sprengere. Děkuji. Vy jste také zmínil změny klimatu. Pokud to dovolíte, tak já bych trochu toto téma rozvedl zde. Mně změna klimatu leží hodně na srdci. E, v tomto okamžiku e, se o tom diskutuje na úrovni odborníků na životní prostředí. Ale já si myslím, že se o tom nediskutuje, jak by se mělo na úrovni ministru zdravotnictví, protože si myslím, že změna klimatu by měla být diskutována na úrovni ministrů zdravotnictví, protože zde kolem změny klimatu je hodně nejistoty, ale e, s jistotou víme, že infekční choroby jsou propojeny se změnami klimatu. Vy jste zmínil vodu například. Voda také je ovlivněna tímto různými způsoby, může být ovlivněna změnami klimatu. E, kolem toho je zatím ale hodně nejistot. Proto jsem rád, že agentura ECDC schromažďuje hodně informací a e, dává je dohromady z různých zdrojů, tedy ze zdrojů jako životní prostředí, ale i ze zdrojů jako je zdravotnictví. Nyní jsme zahájili projekt E3, kde se kombinují všechny tyto údaje a e, princip nebo jeden z důležitých eh, prvků eh, tohoto je i to, že máme na to tam experta Jana Semensa v agentuře. My tady schromažďujeme různé zdroje, informace z různých zdrojů, studií, abychom viděli, jak jsme ovlivňováni změnou klimatu. Máme tedy ten projekt E3, kde kombinujeme údaje z různých zdrojů a mm, členským státům eh, vlastně eh, poskytujeme eh, takový handbook, takový manuál, jak přistupovat k k těmto aspektům, tedy k negativním vlivům změn klimatu, což znamená, že lidé jsou zranitelnější. Třeba se tím zabýváme jako je Jižní Evropa, kde eh, moskyti například jsou schopni přežívat ve vodě a dengue, horečka dengue, to je jeden z příkladů tohoto. A my, mm, nebo i eh, se zvyšují, no, this committee will... i zvyšují tedy nemoci způsobené kousnutím klíšťat. A, e, takže my zde se zabýváme změnami klimatu z pohledu zdravotnictví, jak je to propojeno, jak se to ovlivňuje. Já e, doufám, že e, do budoucna ta diskuze bude živější o tomto. Děkuji, Rod Berend, paní Rod Berend. Děkuji, pane předsedo. Pane Stengere, já jsem si přečetla ve vašem životopisu, že rozumíte, hovoříte německy, takže budu hovořit německy. Chci se vás zeptat na několik věcí, a os, které se týkají vaší osoby a pak na něco, co se týká agentury. Říkal jste, že jste rád, že vás správní rada nominovala. Já zde nebudu hovořit o tom celém procesu. Uh, nominace. My víme, že zde byla kritika eh, v tom smyslu, že to nebylo příliš transparentní. Ale chci se vás zeptat na toto. Myslíte si, že budete mít podporu správní rady a jaké bude vaše role ve správní radě? Říkali jste před chvílí, že jste tady pro to, abyste se vyslechl naše rady, když musím říci, že když jsem hovořila s lidmi ze správnými rady, tak to nebylo to první, na co pomysleli, když padlo vaše jméno, že byste si tedy vyslechli rady. Myslíte si opravdu, že jste integrativní osoba, osobnost, která je schopná spolupracovat s ostatními lidmi, motivovat je? A nemá máte pocit, že váš osobní vedoucí styl je, příli, je občas příliš eh, auto, autokrativní? A ještě bych se chtěla zeptat něco na otázku protichutných zájmů. Jste, byl jste ředitelem Velkého institutu, také jste o tom hovořil. Myslíte si, že je to dobrý styl, když předseda správní rady spolu rozhoduje ve správní radě o tom, zda vlastní, jeho vlastní institut dostane mnoho peněz pro sám pro sebe? Já jistě vím, že národní instituty dostávají peníze, ale myslíte si, že to je opravdu správný způsob, když o tom rozhoduje správní rada? A když předseda správní rady připustí, aby jeho vlastní institut během mnoha let dostával částky ve výši půl milionu eur. Takže já bych ráda věděla, co si o tom myslíte vy. A jak to vypadá s tím, že vlastně se to týká vašeho vlastního střetu zájmu. Dále bych se vás, s vámi ráda hovořila o otázce role ECDC. Vy přicházíte z velice důležitého velického institutu, hovořil jste o tom opravdu velice rád, ale je vám jasné, že ECDC je evropskou agenturou? Je to agentura, která je stoprocentně financována z evropského rozpočtu a priority této energety samozřejmě jsou rozhodovány správní radou, ale zároveň jsou v pracovním a legislativním programu komise a rozhoduje se o nich také na základě návrhů parlamentu. A moje poslední otázka. Co si myslíte, jakou přidanou hodnotu přinesla agentura ECDC, jakou přidavnou obchodu v politice zemí Evropské unie a také jakou přidavnou hodnotu, která se týká legislativní práce Evropského parlamentu? V mém seznamu, říká pan předseda, mám tady ještě dvakrát paní Rodberen, takže to byla zatím první třetina jejich otázek. Prosím dalšího řečníka. Děkuji za vaši otázku. Já těžko mohu posuzovat eh, sám sebe, svůj styl. A eh, mohu vám říct, pokud jde o ten můj institut, že tam panovala velice dobrá atmosféra a já jsem rád naslouchal eh, své spolupracovníky, ředitele, pan Kutio, to je jeden z nich a já jsem se hodně ponaučil. Také i jsem rád naslouchal i názory správní rady a tam pa, panovaly různé názory, protože ta očekávání byla odlišná a ono není snadné potom sladit ta různá očekávání, protože velké země někdy třeba ani nepotřebují pomoc. Ale čím ty země jsou menší, tak tím více potřebují pomoc ECDC. A ono bylo těžké potom předsedat zasedáním, schůzím správní rady a tam sladěvat ty různá, různé názory. Pokud je o konflikty zájmu, já do budoucna bych rád eh, eh, především spolupracovala s těmi instituty veřejného zdraví. Někteří eh, nás kritizovali za to, že nemáme vlastní laboratoře. Já nechci, abychom měli vlastní laboratoře, protože my již tak vynakládáme hodně peněz daňových poplatníků, abychom budovali nejkrásnější možné laboratoře v členských státech a tedy, mm, takže prosím, ne, měli bychom to znovu ještě jednou dělat ve Stockholmu. Nesmí docházet k duplicitám. Poté jsme slyšeli otázky ohledně projektu. Já jsem eh, nerozhodoval o projektech financovaných ze strany ECDC tam, kde se zadávaly zakázky třeba mému institutu či jiným institutům. To eh, měl na starosti výkonný ředitel, ne předseda představenstva nebo tady správní rady. A já musím připustit, že já v Nizozemsku jsem s tím měl velké problémy, protože to stojí hodně peněz. A eh, ty výdaje jsou velké, větší než potom peníze, které jsme dostávali. Takže já si myslím, že všechny evropské instituce, které jsou placené z peněz daňových poplatníků, budou eh, pracovat eh, pro jeden cíl, a to je boj proti infekčním chorobám. Dále eh, SEDS je tady, aby poskytovalo údaje nezbytné pro opatření přijímaná jinde, tedy, což je potom eh, v odpovědnosti členských států či rady. ECDC poskytuje eh, eh, rady založené na vědeckých poznacích a podporu příslušným orgánům Evropské unie a členských států. Byl jsem velice hrdý na to, že před dvěma lety ECDC Eh, vydala první eh, epidemiologickou zprávu o infekčních chorobách, což je vlastně eh, takový evropský pohled na infekční choroby. A to je velice důležité, mít takovou analýzu potom pro přijímání politických kroků. Dále před deseti lety my jsme měli různé sítě, síť třeba pro HIV a pro různé tedy infekční choroby a potom se to dostalo pod záštitu ECDC, ECDC a tím pádem Evropská unie vynakládá menší finanční prostředky než předtím, když to bylo roztříštěné. Teď je to pod záštitou ECDC. Takže proto si myslím, že eh, ty, eh, ten pokrok eh, je velice významný. Děkuji, říká pan předseda. Marina Parvanová. Děkuji, pane předsedo. Marina Parvanová, Marina Janakodakis. Já jsem Antonia Parmanová a Marina je tamhle vzadu. Děkuji, pane řediteli, za váš úvodní projev a za otázky, které už jste poskytl. Já mám tři otázky. Za prvé nezávislost expert, TIS. My máme mnoho obav někdy, pokud jde o nakažlivé choroby. My využíváme expertízu od komise, která je outsourcována různým nevládním organizacím, univerzitám, eh, vědeckým orgánům a tak dále. Já si myslím, že potřebujeme spolehlivý, eh, nezávislý zdroj a proto bylo vytvořeno ECDC jako agentura. A eh, druhá otázka se s tím úzce souvisí. Před několika týdny jsme přijali eh, zprávu pana Petrle týkající se eh, rakoviny. a Vyzýváme komisi, aby tak do kompetence ECDC měly eh, zahrnout také některé další typy chorob. My jsme v posledních deseti letech eh, hovořili o eh, nakažlivých, nenakažlivých chorobách, pokud jde o veřejné zdraví. A pokud jde o eh, nerovnost v přístupu ke zdraví, máme zdělení, takže komise se tímto tématem již zabývá. Někdy v tomto kontextu se zabýváme eh, rakovinou, obezitou eh, a některými dalšími chorobami, ale není zde konzistentní přístup. Co se o to myslíte? A třetí věc je spíše návrh. Bylo by možné, abychom měli eh, abychom se tedy mohli podívat na zprávy z komise týkající se práce ECDC a to by, myslím, bylo dobré. Takže vaše odpověď? Mnohokrát děkuji. Důvěryhodnost, transparentnost a nezávislost jsou samozřejmě nesmírně důležité. Já si myslím, že bychom měli být velmi transparentní. A vytvořili jsme výbor ad hoc pro specifické otázky a je třeba, abychom Eh, měli kodex chování pro všechny členy tohoto výboru ad hoc a abychom přeskoumali, zda mají případný střed zájmu. Pokud eh, nějaký takovýto střed mají, potom je třeba se podívat na to, zda mohou být součástí takové, takovéhoto výboru. Máme také poradní fórum. V tomto poradním fóru je mnoho členů, eh, například z občanské společnosti, se, ze Světové zdravotnické organizace a z nevládních organizací, takže já si myslím, že zde máme velice vyrovnaný přístup. A nakonec ředitel rozhoduje o poskytnutí poradenství. Takže to bylo k tématu transparentnosti. Já bych byl rád, abychom na webové stránce měli prohlášení o zájmech a také zápisy, protože si myslím, že by to pomohlo transparentnosti. Pokud jde o nenakažlivé choroby, v současné době jsem ředitelem Národního institutu a pokud jde o zdraví, víme, že nenakažlivé choroby jsou nesmírně důležité. Obezita, rakovina a další choroby jsou samozřejmě velice důležité, především s ohledem na stárnutí populace. V současné době to ale nespadá pod náš mandát. Ve správní radě jsme o tom diskutovali před dvěma lety a dohodli jsme se, že bychom se měli soustředit na nakažlivé choroby. Já jsem za to velmi rád, protože eh, ve svém úvodním projevu jsem zmínil období dospělosti a já si myslím, že potřebujeme určité období soustředit se nejdříve na nakažlivé choroby. V budoucnosti bude na vás a samozřejmě také na komisi, abyste rozhodli o případném rozšíření mandátu ale pro mě je především důležitá důvěryhodnost. Pokud rozšíříme mandát, pokud, potom bychom měli také vždy zaručit důvěryhodnost a musíme mít odpovídající zdroje na to, abychom mohli produkovat řádné poradanství. Není to jednoduché, potřebovali bychom nové experty, ale já se těším na další diskuzi o tomto tématu. Pokud jde o váš návrh, já si myslím, že není problém, abyste měli k dispozici takovéto dokumenty. Nyní nikoli Antonie, ale Marina Jan Kuta, Kutatis. Děkuji, že jste správně vyslovil moje jméno. A vítám vás, doktore Šprengere, v našem výboru. Nejdříve bych se chtěla zeptat, jak víte, na celém světě stoupá počet žen, které trpí HIV. V Evropské unii je to asi 2,1 případů HIV, 30 je žen. Ve Velké Británii mezi lety 93 a 2008 došlo k dvojnásobnému nárůstu. To znamená, že zde je velký nárůst. V, minulý, v minulém roce ECDC a organizovalo seminář eh, v den na Světový den HIV. Eh, Tento seminář se soustředil na HIV u mužů. Plánujete v budoucnosti nějaké workshopy nebo konference nebo semináře, na který by se hovořilo o tom, jak HIV ovlivňuje ženy, jak se šíří a jak je možné zvýšit informovanost o tomto problému? Eh, to byla stručná eh, otázka. Já nyní mám jenom jednu minutu na odpověď. Chápu to správně? Ano. Paní Jana Kudakis, mnohokrát vám děkuji za to, že jste předsedala tomu semináři minulý rok, eh, který se týkal HIV. Mám zde určité obavy. Jenom 30 lidí, kteří eh, jsou nakaženi HIV, si jsou vědomi této nákazy, takže většina lidí si není vědoma toho, že mají HIV. Dochází k nárůstu počtu nových případů. Nejsem si vědom toho, že by v celé Evropě, nebo v Evropě celkově, docházelo k nárůstu u žen. Nejsem si vědom toho, že by výskyt tedy se zvyšoval. Je zde určitý nárůst. Drug users is a little bit je zde určitý nárůst eh, u případů u lidí, kteří se nakází prostřednictvím eh, stříkaček, jedná se o drogově závislé, eh, to se týká také žen. Nevím, jestli celkový nárůst by mohl souviset s tímto jevem. Zeptám se na to svých vlastních expertů. Máme Dublinskou deklaraci, a ECDC se rovněž zapojuje do této deklarace. My organizujeme následné kroky po této deklaraci. ECDC rovněž chce provést studie proveditelnosti týkající se e, dohledu na chování, takže bychom mohli zjistit, jak se nejvíce HIV šíří. Ale hlavní prioritou je umožnit všem lidem, aby se mohli nechat testovat a aby se u nich mohlo HIV léčit. To je hlavní cíl pro nejbližší období. Paní Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, pane řediteli. Vy jste nám před chvílí řekl, že jste specialista na chřipku. A před pár měsíci se ještě hodně hovořilo o chřipce HN, H1, H1N1. Dnes už se o tom nemluví. Uh, a já se ptám, zdali eh, to eh, nebezpečí ještě existuje třeba na příští zimu a jaká opatření je třeba přijmout, tedy ta, která nebyla přijata či špatně přijata eh, během těch posledních měsíců, když jsme se preventivně snažili bojovat proti této chřipce. A na druhé straně to, co se dělo v Evropě, tak to vzbuzovalo určité pochybnosti ohledně vakcinace. A já si myslím, že to je velice závažné, vzhledem k tomu, že e, jedna ze základních prevencí je právě očkování. A já se ptám, jak vy to vidíte vy do budoucna a jak lépe informovat evropské občany o e, tomto způsobu prevence, tedy očkování a především, jak vidíte budoucnost této chřipky. Děkuji, prosím o vaši odpověď to není snadné na to odpovědět. Za prvé, ta chřipka, to, ta byla bezprecedentní, úplně nová, ještě jsme ji předtím nezažili. A mm, mm, jaké ponaučení? že bychom měli být připraveni na celou řadu neočekávaných nemocí a my jsme připraveni na eh, chřipku a zde právě eh, členské státy a ECDC se připravili na ty pandemické plány, to byl úspěch, dobře se připravili, ale E, potom mm, ta komunikace o takovémto riziku, to je těžké. Jak komunikovat třeba s obecně s veřejností? E, protože zde e, tady lidé se jí strašně báli a mohla by k toho vzniknout panika. A teď my museli jsme správně tu komunikaci nastavit. A také si myslím, že e, ten náš proces rozhodování či poskytování rad by měl být transparentnější. Je třeba mm, přesvědčovat lidi, třeba rodiče, pokud jde o očkování dětí, přesvědčovat je o tom, že e, očkování je bezpečné a efektivní. Tady u té chřipky jsme provedli určité studie. Ty předběžné výsledky jsou takové, že zde je zde účinnost 70% a 70 procentech tedy eh, jsme mohli prokázat efektivitu, ale je těžké to sdělit potom a přesvědčit o tom veřejnost. A pokud tedy o bezpečnost hm, toho, to očkování, také důležitá věc. My jsme provedli celou řadu studií, ze kterých vyplývá evidentně, že, ta, že e, ta, to očkování bylo bezpečné a my v Nizozemsku věnujeme velkou pozornost eh, bezpečnosti těchto eh, očkovacích látek a bylo to úplně bezpečné, to znamená eh, téměř žádné nežádoucí účinky nebyly hlášeny. Mnohokrát děkuji. Já se vrátím ještě na začátek. Vy jste mě, pane Sprengere, nepřesvědčil, ale to jste asi ani neočekával. Nepřesvědčil jste mě, když jste řekl, že obracet se na Národní institutu je spíše zátěž, nikoli pomoc. Pokud to tak je, potom můžeme zrušit ECDC a zavést přímé financování. Každá jiná agentura má tedy prohlášení o zájmech a finančních zájmech na webových stránkách. Uděláte něco takového a pokud je o správní radu a její členy, lidé, kteří se účastní nějakých projektů, nebo lidé, kteří ve správní radě posílají prostředky jednotlivým národním úřadům, je třeba, aby tito lidé, aby se u těchto lidí dávalo pozor na střed zájmů, aby se to sledovalo. Jednalo se zde o půl milionu eur v posledních letech. Já se domnívám, že ten decentralizovaný systém je smysluplný, tak jak vy to děláte. Ale já bych eh, chtěla, aby zde byla transparentnost. To, co vy jste udělal ve Stockholmu, to není transparentní. Ještě jedna otázka týkající se eh, toho, čeho jste dosáhli. Eh, vy jste řekl, že jste dosáhli úžasných věcí. Paní Jakab tedy to, co nám zde prezentovala paní Jakab, na mě neudělalo takový dojem. Já furt čekám na to, že mě eh, někdo přesvědčí o tom, v čem spočívá ta přidaná hodnota. Eh, ty údaje, eh, které sbíráte, mohou být důležité, a tak jako jsou důležité údaje zdravotnické organizace. Ale já jsem ještě neviděla žádný akční plán, například v případě prasečí chřipky. V čem spočívá ta přidaná hodnota vaší politiky? vaší politiky. Já jsem si velice vážila paní Jakab, ale nikdy mě nepřesvědčila o tom, v čem ECDC obohacuje EU. Takže eh, já bych chtěla vědět, na co se tedy chcete soustředit v následujících letech, co by mělo přinést přidanou hodnotu, a co chcete tedy udělat. E Tady přidaná hodnota ECDC pro lidi v Evropě? To byla otázka. No, děkuji. Pokud jde o konflikt zájmů, zde my e, máme tedy povinnost prohlásit konflikt zájmů. Je to zveřejňováno na internetu, týká se to všech členů správní rady, včetně mě. E, také i e, zveřejňujeme, jaké finanční prostředky kdo dostal. Je to úplně jasné od koho. Eh, zde nás nelze obvinit z absence transparentnosti ohledně eh, finančních prostředků. A teď, pokud je o přidanou hodnotu, i u té chřipky jsme ukázali a e, tedy tady byl takový pokus se na to dívat z národní perspektivy, ale a pro nás tedy ale bylo důležité, abychom dostávali aktuální denní informace ohledně stavu epidemie a ECDC poté poskytovala ty informace a také i hodnotila riziko. To bylo strašně důležité pro členské státy a na úrovni členských států, tam je to vždycky eh, finální odpovědnost eh, ministra zdravotnictví. A zde my jako ECDC, my jsme poskytovali i vědecká stanoviska, odborná stanoviska. Já si myslím, že takováto stanoviska by měla být využívána členskými státy pak. A eh, zde Samozřejmě třeba potom je adaptovat na tu národní úroveň, protože v každém členském státě ta situace může být trochu odlišná. Agentura ECDC proto má přidanou hodnotu, eh, vytvořila celou řadu sítí a poskytuje jasné vědecké poznatky. Dále bych chtěl i eh, na vás apelovat, abyste spolu se mnou se zamysleli nad tím, co potřebujete vy, váš výbor, jak vás přesvědčit, protože eh, mm, do naší agentury se investuje hodně peněz a já chci, aby ty peníze byly efektivně vynaloženy. Proto bych rád, aby vy jste přijeli do Stockholmu a abyste mm, spolu se mnou diskutovali o tom, jak já mm, vás bych mohl dobře přesvědčit o budoucnu to bude obrovský kus práce, ale určitě bude dobré, když se o to pokusíme. A nyní je na řadě Anna Rozbach. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla dozvědět o nějakých praktických, realistických iniciativách eh, ve třech oblastech. Vy jste ještě nehovořil o tom detailně. Co budete dělat, pokud jde o rezistenci na eh, rezistenci bakterií tuberkulózy, které jsou rezistentní na antibiotika. Stále více tuberkulózy se sem dostává eh, ze zahraničí, například eh, prostřednictvím lidí z Ruska. A vy jste se dotkl další otázky, eh, ale ne detailně. Jedná se o očkování dětí. Stále více rodičů se rozhoduje, že nenechá své děti očkovat. A to je velký problém. Například pokud hovoříme o eh, tradičních vakcínách, jako jsou jako například obrna eh, nebo spalničky nebo některé další eh, nemoci. Dělá ECDC něco v tom směru, že se snaží přesvědčovat rodiče, že je důležité, aby nechali své děti očkovat. A třetí otázka, o které jste hovořil, jedná se o klimatické změny. Jaké jsou realistické plány? Pokud jde o to, o čem se dříve hovořili jako o pouze tropických chorobách, ale tyto choroby se dostávají i sem. Jedná se například o malárii. Dříve to byly tropické nemoci. Jedná se například o žlutou horečku nebo horečku deng. Dělá ECDC něco prakticky? Snaží se nějak informovat občany a doktory o těchto nebezpečích? Děkuji. A toto téma je samozřejmě velice důležité. A tedy tuberkulóza je velice důležitá. A máme zde výskyt asi 16 na 100 tisíc občanů, ale eh, přesto je to problém především u zranitelných eh, skupin. Víme, že rezistence je velkým problémem. Všechno, veškeré řešení ale začíná diagnostikou této choroby. ECDC poskytuje umožňuje vytváření kapacit k tomu, aby byla tato nemoc včas diagnostikována a zároveň spolupracujeme s laboratořemi, které testují rezistenci bakterie tuberkulózy. Já myslím, že to bude publikováno v Lancetu, ale pouze část lidí, kteří mají rezistenci, na antibiotika jsou diagnostikováni a pokud nejsou diagnostikováni, potom nejsou správným způsobem léčeni. Takže hlavním cílem ECDC je vyškolit zaměstnance laboratoří a také je třeba získat eh, peníze pro to, abychom mohli vyškolit zaměstnance laboratoří mimo EU. Jsou zde některé země, kde je vysoký výskyt takže proto je to důležité. ECDC také vypracovává modely a pro testování lidí, kteří cestují, pro eh, migranty samozřejmě eh, různé metody vyšetřování jsou velice důležité. Pro nás to bude vysoko na, eh, mezi našimi prioritami. Je jasné, že je zde rezistence tuberkulózy, je třeba soustředit se především na státy, třeba také i mimo Evropské, Evropskou unii, kde je zdravotnický systém slabý. Jsou zde nerovnosti, eh, máme země, kde jsou velice slabé systémy, kde je mnoho takovýchto pacientů a poté je zde problém s bojem proti této chorobě. Pokud jde o očkování dětí, je důležité přesvědčit rodiče o tom, že je zásadní, aby nechali své děti očkovat. V současné době máme v Evropě spalničky. Spalničky jsou velkým problémem, protože mohou způsobit úmrtí, mohou eh, způsobit eh, například encefalitidu nebo zápal plic. Eh, v Evropě to ještě nebylo eliminováno, tedy spalničky. Musíme se soustředit na spalničky a podporovat především východní část Evropy k tomu, aby zde bylo prováděno očkování především u zranitelných skupin. ECDC má velice dobrou internetovou stránku. Jedná se o projekt Venice. Je to určitá databáze dostupných informací týkajících se národních politik v této oblasti. A já bych vám doporučil podívat se na tuto stránku, protože z ní jasně vyplývá, že jednotlivé členské státy mají různou politiku, pokud jde o očkování dětí. Další projekt, který bych chtěl zmínit, je projekt VASCO. Jedná se o projekt, který schrnuje veškeré informace týkající se nežádoucích účinků a očkování u dětí je jasné, že očkování dětí je velmi bezpečné a je třeba, abychom přesvědčili rodiče eh, s použitím adekvátních informací k tomu, aby nechali své děti očkovat. Děkuji, Corinne Lepáš. Merci, euh, monsieur le... Děkuji, pane řediteli. Eh, já bych navázala paní, na paní Rodperent i paní Grostet částečně. Eh, tedy eh, s tou aférou očkování proti prasečí chřipce, tak to eh, nám připravilo těžké chvíle a mm, kolektivně mm, Eh, platí, že eh, zde občané ztratili důvěru. Důvěru v to, co jim říká moc veřejná, vědci a mm, neměli důvěru v rozhodnutí, která se přijímají na nejrůznějších úrovních. Takže proto my dokonce tady v parlamentu bychom chtěli k tomu vytvořit, aspoň někteří z nás, vyšetřovací komisi. Já mám jednoduchou otázku, pane řediteli. Hodláte provést nějaké významné změny? Nejenom té otázce mm, mm, těch eh, tedy deklarací o konfliktech zájmu, ale jak s tím budete poté nakládat? To je důležitější, když někdo eh, mm, má nějaký konflikt zájmu, jak s tím naložíte potom. A především jak bude vypadat ten postup s takovou osobou. Mně se zdá, že priorita ze všech priorit, hlavní priorita je transparentnost, abychom znovu vytvořili důvěru u občanů, aby měli důvěru v komunitární agentury. Tak eh, eh, protože jinak eh, takovou nějakou budoucí epidemii vůbec nezvládneme. Nikdo nám nebude věřit. Děkuji. Pověď? Ano. Musím připustit, že to je velice těžké, protože zde máme celou řadu různých expertů v různých sítích a my potřebujeme i farmaceutický průmysl, protože pokud nebudeme mít žádný farmaceutický průmysl, nebudeme mít žádné očkovací látky, ale také musíme mít jasné rozhodovací procesy a musí být úplně absolutně jasné, jak kdo má různé zájmy. Třeba je platí farmaceutický průmysl nebo ne, ale to musí být úplně transparentní všechno. A za druhé, je to potom na hm, předsedovi eh, výboru, aby rozhodl, zda je to hm, akceptovatelný konflikt zájmu nebo ne. Já zde bych k tomu byla ale trochu laxní, protože je třeba k tomuto přistupovat obezřetně. Moje hlavní priorita je zavést transparentnost v tomto, absolutní transparentnost. A e, nelze e, nic e, skrývat, zakrývat složení různých výborů a je třeba i se ponaučit eh, z těch různých vyšetřovacích akcí, šetření, ke kterým teď dochází třeba ve Francii, v Belgii a v jiných členských státech. A možná i vyšetřování bude v Evropském parlamentu. Richard Zebe. Děkuji, pane předsedo. Otázky, které vám byly kladeny, se točí okolo tématu, to je důvěra. Já si myslím, že právě důvěra je velice důležitá ve zdravotnické politice. Je důležité, aby odpovědející úřady byly důvěryhodné, aby bychom měli rozlišovat mezi důvěryhodností vůči občanovi a důvěryhodností vůči národním zdravotnickým úřadům. Jakým způsobem si takovou tu důvěru a důvěryhodnost představujete? protože jsme ji slyšeli, že ta důvěra již byla trochu otřesena. Takže jakým způsobem hodláte znovu obnovit důvěru ve váš úřad, tak abych opravdu vám všichni znovu důvěřovali? Takže jaké konkrétní kroky plánujete, abyste dosáhl znovu objevení té důvěry? A pak ještě jedna věc, týká se to výrobu H1N1 a těch preventivních opatření různých států. Já si myslím, že by bývalo tehdy dobré, kdybychom měli evropskou koordinaci těchto jednotlivých opatření, protože víme, že reakce různých zemí byly velice rozdílné, co se týkalo eh, těch vakcín. Například do Německo nakoupilo 40 milionů um, vakcín jednotlivým a pak jsme zjistili, že jiné státy eh, dosáhly stejného efektu a vydali na to pouhý zlomek peněz ve srovnání s Německem. Takže já bych chtěl vědět, co si o tom myslíte jaké návrhy máte, to v rámci kompetencí, jaké nyní máte, jakým způsobem byste dokázal zminimalizovat náklady a v tom smyslu, že dosáhnete e, za málo peněz stejnou úroveň ochrany občanů. A dále téma voda. Dobře víme, že voda je velice častým nositelem či spíše přenešečem infekčních chorob. Zde je důležité, abychom měli odpovědící databázy, abychom měli schrnuté vědecké poznatky. A myslíte si, že tyto vědecké poznatky jsou dostatečné proto, abychom v budoucnosti mohli dobře vyhodnocovat riziko? Děkuji. Richard Zevr je naším vodním papežem zde ve výboru. Prosím o odpověď. Vy zde hovoříte o to, že je třeba znovu nastolit důvěru v různé organizace. Upřímně, já se nechci obhajovat ECDC, to je pro mě těžké tady, ale když se na to podívám ze stávající perspektivy a já Opět jsem si přečetl ještě jednou projev ředitelky tady ze září, tak já si myslím, že ten odhad té situace byl velice vyvážený. Tam se nenastínily nějaké dramatické scénáře. Susana Jakob eh, to řekla velice jasně. Takže aspoň tak, jak to vidím já, ECDC, vám, radě, komisi, členským státům poskytla adekvátní, důvěryhodnou vědeckou radu. O tom není pochyb. A do budoucna bych rád právě stavil na tomto principu. Já vím, že v ECDC pracují vynikající odborníci, které bych mohl jmenovat, ale asi to tady není vhodné. Jsou to vynikající odborníci bez jakéhokoliv konfliktu zájmu, abych to řekl jasně. A nyní také trochu váhám ještě. Samozřejmě já vím, co se stalo v různých členských státech a také jsem byl trochu překvapen eh, těmi různými reakcemi ale členské státy odpovídají za eh, řízení rizika. A samozřejmě rada také v tom hraje svoji roli. Já vám zde mohu dát osobní názor, pokud si přejete. Já myslím, že my jsme byli, bývali mohli ušetřit hodně peněz, kdyby členské státy byly bývali ochotny Eh, jít do větší evropské koordinace. Ale o tom jsme nemohli rozhodnout my, o tom mohli rozhodnout pouze členské státy, rada a tak dále. Já eh, eh, my, mohu, my jsme mohli poskytnout vědeckou radu, koho očkovat, tedy ty rizikové skupiny, starší občany a tak dále. Teď ta vaše otázka ohledně vody. Souhlasím, že potřebujeme mít větší poznatky a to je spojeno i s jinou otázkou, mm, musíme mít poznatky o tom, e, e, jaké jsou ty infekce přenášené vodou. E, to my dobře nevíme teď. ECDC má celou řadu různých iniciativ, jak školit laboratoře, aby laboratoře mohly poskytovat ty správné diagnózy, i které se týkají té tekuté pitné vody protože zde eh, z vody mohou vznikat různé tedy infekce, ale to se týká i jiných eh, z přírodních zdrojů, takže to je další aktuální téma. Děkuji, mám ještě dvě otázky. Teoridis Kilakakis. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych reagovat. Mám dvě specifické otázky. Jedné už jsme se dotkli. Týká se odolnosti vůči antibiotikům. Vy jste řekl, že to vidíte jako určité nebezpečí. Jak monitorujete ten nárůst odolnosti? Především tam, kde je to evidentnější. A přede, je jasné, že naše obrana je taková, jaké je nejslabší místo, nikoli to nejsilnější místo. A máte nějaký plán, jak to řešit? Protože v určité chvíli by to mohlo představovat skutečně velký problém pro evropský zdravotnický systém a pro evropské občany. A druhá otázka se týká ekonomiky. Domníváte se, že evropské zdravotnické systémy jako celek dostatečně investují z ekonomického hlediska do prevence infekčních chorob? A pokud se domníváte, že ne, jak chcete pomáhat eh, v oblasti eh, zvyšování těchto investic a chápat to jako eh, investici do budoucna do evropské ekonomiky? Mnohokrát děkuji. Odolnost vůči antibiotikům to je skutečné, skutečný problém. Musíme to monitorovat v různých oblastech. Za prvé v nemocnicích. Vytvořili jsme, vytvořili jsme IRSNET, tedy systém antromikrobiální rezistence. A velice důležitý je také sektor zemědělství. Je třeba, abychom zvyšovali monitorování antimikrobiální rezistence v této oblasti. A my jsme měli iniciativu Jeden svět, jedno zdraví. V současné době mnoho antibiotik se používá u veterinářů. My si musíme být vědomi toho, toho že to představuje také nebezpečí. A čím více se antibiotika používají, tím větší je rezistence. A Stroje informací, které máme k dispozici, by nám měly poskytnout základ pro naši politiku. ECDC poskytuje poradenství v této oblasti. Já vím ze svých zkušeností mikrobiologo, že je těžké získat srovnatelné údaje. My se tímto tématem zabýváme. Já jsem velice rád, že to ECDC dělá. A já jsem byl také velice rád, že toto téma bylo skutečně hodně diskutováno. A minulý rok eh, se té se zabývali tímto tématem, tedy eh, rezisten, antimikrobiální rezistencí, takže vy tento problém znáte. Pokud jde o investice do zdravotnictví s ohledem na ekonomiku, já jsem jako ředitel Národního institutu před nějakým časem prosazoval, že bychom měli investovat více do veřejného zdraví, nejenom do infekčních chorob, ale také do obezity, eh, podpory fyzické aktivity a tak dále. Skutečně to stojí za to, eh, to vám mohu potvrdit, a stojí také za to investovat do infekčních chorob. Je nesmírně důležité, abychom opět investovali do tuberkulózy, do očkování dětí, protože to může mít skutečně silný dopad. A z epidemie chřipky se ukázalo, že takováto epidemie představuje také ekonomické problémy. A je důležité poskytovat spolehlivé informace a plány pro nouzové případy. A já si myslím, že je nutné investovat do veřejného zdraví. Děkuji, Horst Schnellart. Gut, vielen Dank. Děkuji. Pane Sprengere, Měl jsem několik otázek, ale když se podívám na vaši poslední odpověď, tak bych se k tomu rád vrátil. Týká se to právě rezistence na antibiotika. Řekl jste, že, bylo důle, že by bylo důležité se více zaměřit na zemědělství. My zde v Evropském parlamentu jsme před dvěma lety uh, velice eh, jasně upravili používání antibiotik u zvířat. Takže zde máme opravdu jiné pravidla pro antibiotika u zvířat než pro antibiotika u lidí. Takže nezapomínejte na to, že zde, a to zejména v nemocnicích, existuje velké nebezpečí vytváření rezistencí. V tomto souvislosti mám ještě dvě další otázky. Hovořil jste o klimatických změnách a my všichni víme, že lidé čím dál tím více cestují. A co se týče těch eh, nemocí, které se nově objevují v našich eh, eh, zemích, tak jsou to velice často nemoci, které jsou zavlečeny z jiných regionů, například z Afriky, určité typy afrických horeček, které zde již v Africe vedly k velkým škodám. A proto se chci zeptat, máte pocit, že vaše zařízení má eh, také za úkol úzce spolupracovat s veterinální medicínou, tak, aby bylo možné zasáhnout mnohem rychleji, když například v Africe či v jižní části Evropy dojde k vypuknutí takovýchto chorob? A jakým způsobem si představujete způsob takovouto prevenci? Já si myslím, že to není jednoduché. A pak jste hovořil o obezitě. Tento parlament v posledních letech eh, přistoupil k celé řadě úprav, pomocí kterých chce řešit problém obezity. A v podstatě to i neustále řešíme i nadále. Ovšem já jsem poměrně e- pesimistický, co se týče toho, co se nám podaří pomocí našich pravidel a ustanovení toto vyřešit. Proto se vás chci zeptat, jakým způsobem chcete ovlivnit životní styl lidí, zejména naší mládeže, tak eh, aby opravdu došlo ke zlepšení v této oblasti. A co si myslíte o zdravotnické strategii Evropské komise, kde došlo takové změně směrem k vyššímu, většímu množství očkování? Chcete to nějakým způsobem podpořit a pokud ano, jak? Já jsem rád, že jste zmínil ten vztah mezi veterinární medicínou a humánní medicínou. Já jsem se již sešel se ředitelem EFSI, agentury EFSA, a chtěl bych, abychom nastolili užší spolupráci mezi EFSA a ECDC. A rád bych do budoucna, abychom eh, předkládali jednotný vědecký názor, což by bylo velice důležité pro všechny byste zmínil, že již jste eh, jednali o eh, používání antibiotik eh, u zvířat, a takže to je téma, které nás velice zajímá. Obezita není v mandátu ECDC, ale také se k tomu mohu trochu vyjádřit. Osvěta zde je velice těžká. A já bych rád investoval do komunikace o zdravém životním stav, stylu. Samozřejmě, abychom i nejenom komunikovali o eh, eh, komunikovali o očkování u dětí a abychom tedy my o tom moc nevíme, co je efektivní v takových osvětových kampaních, co skutečně zafunguje ve školách třeba. Já doufám, ale jak jsem řekl, to není náš mandát, ale já doufám, že přesvědčíme komisi, aby více investovala do takových kampaní o zdravém životním stylu. Já myslím, že určitě již k tomu mají nějaký připravený program. Uh, ale, ale, let's... Poslední otázku položí, a to je po třetí, Dagmar Rodberend. Děkuji. Bude se to týkat těch multirezistentních bakterií. Já si myslím, že to, co je důležité, a tím způsobem tak trochu odpovídám na tomu koledu, který se ptal na tu ekonomiku, důležité je, abychom vyvinuli nová eh, antibiotika, k tomu potřebujeme pobídky, potřebujeme legislativu, která k tomu napomůže. A to je ovšem v kompetenci EMEI. Vy jste ji nezmiňoval, vy jste zmiňoval spolupráci s EFSou, ale možná byste se mohli naučit od EFSI, protiž ty, jakým způsobem řešili problém střetu zájmu, protože oni, e, tam je to tak, že někdo, kdo pracuje pro potravinářský průmysl, vede skupinu, která se zabývá sladidly. A nevadím to v podstatě a vyřešili to tak, že ta dotyčná osoba již není předsedou takové pracovní skupiny, ale pouze členem, takže to rozhodně možné není. A co se týče vašemu vztahu k členským státům. Já bych byla ráda, kdybyste mi mohl potvrdit, že eh, vaši kooperační partneři, tedy komis, je, že těmito partnery jsou tedy komise a Evropský parlament. Vy nejste partnerem členským států, vy jste partnerem institucí Evropské unie, v první řadě komise. Zde máte poskytovat poradenství, například jak to bylo u, u prasečí chřipky. Tam jste rodili, radili komisi a nikomu jinému. A já bych od vás ráda slyšela, že chápete, že musíte být institutem nezávislým na členských státech, že jste agenturou, která přijímá doporučení a zatím není tak nezávislá, jak my bychom si přáli. Takže já bych od vás očekávala jakési ujištění, že se budete vyvíjet dál směrem k nezávislosti. Děkuji. Během prezentace při volbě tak jsem řekl, že spolupráce s tou Evropskou agenturou pro léčiva EMA a s agenturou EFSA, že to je velice důležité nejenom kvůli obsahu, ale i z důvodu operativních. A jeden z těch aspektů právě je, jak řešit otázky, jako je konflikt zájmu, e, e, otázka jakosti našich výstupů, to je další věc. A já vím, že i ty starší agentury pořád bojují se stejnými dilematy a problémy. Proto bych rád hodně investoval do vztahu s těmi dalšími agenturami, abychom nemuseli vymýšlet všechno od nuly. Já eh, zde předstupuji poprvé, ale asi víte, že my u nás jako úředníci, my nesmíme u nás v mezemi přímo komunikovat s parlamentem. Já bych rád, eh, a proto já jsem rád eh, zval eh, i představitele parlamentu do institutu a mm, i představitele Evropského parlamentu jsme zvali do institutu. Já bych proto rád s vámi navázal dialog, abych zjistil, jaké jsou vaše priority a jak my budeme vám jako agentura co nejlépe sloužit. My máme tedy správní radu, management board, ta je složena ze zástupců členských států a dvou zástupců vašeho parlamentu a tito členové odpovídají za přípravu eh, pracovního programu. Já bych rád ale s vámi navázal kontinuální dialog, což je teď takový začátek eh, a určitě doufám, že těch příležitostí bude hodně do budoucna. Děkuji, já bych chtěl poděkovat členům za otázky, vám za odpovědi, za vaši prezentaci úvodní, za vaši první návštěvu zde v parlamentu a vidíte, že zde diskuze je vždycky velice živá a dynamická. Děkuji ještě jednou, že jste přijel a e, v pět hodin budeme pokračovat ze schůzí koordinátorů a také zhodnotíme e, tady, co jsme všechno si vyslechli a sepíšeme dopis. A děkuji i zde správní radě ECDC. Děkuji za toto slyšení, tím jsem uzavřel usly, slyšení a koordinátoři se zde v tomto sále sejdou v pět hodin.